Mes chers collègues, bonjour ou rebonjour. Allez, on reprend nos travaux. On y va Allez, notre commission a décidé d'organiser. Náš výbor rozhodl, že dnes um, a zítra bude um, proběhne veřejné slyšení o balíčku opatření v oblasti mobility. Toto uh, slyšení bude eh, rozděleno na dvě části. My se budeme zaměřovat na čtyři legislativní návrhy eh, v souvisí potření z vnitřního trhu, sociální aspekty a zítra návrhy o eh, mítném. Takže ehm, silniční doprava, prava zboží má velký význam pro konkurenceschopnost naší ekonomiky. Potřebujeme udržitelný, stabilní eh, sektor dopravy, který bude mít dostatečnou kapacitu pro eh, zajištění silniční dopravy. Pak zaměříme na mm, disku s našimi aktéry a mm, naším kolem je zajistit, aby nová legislativa navrhovaná komisí zlepšila e, život pracujících v sektoru dopravy a musíme pomoci všem, kteří jsou připraveni e, Ehm, mm, rozvíjet tento eh, sektor, který bude respektovat platná pravidla. Co týče sociálních otázek, tak eh, ty budeme mm, řešit společně, abychom eh, dospěli k vyváženému výsledku, který bude přinášet přidanou hodnotu pro Evropskou unii a občany. Parlament bude hrát zásadní roli, aby byly dosaženy tyto cíle. A tento dnešní příspěvek a zítřejší nám pomůže eh, připravit tuto novou legislativu a já vám představím naše řečníky. Um, vítám vás v tomto výboru, vy jste experti dnešní na tomto panelu a Máme tady pana Šipera, to je eh, mm, zástupce Eurocontrol Root. Vítejte. Paní Bertelo, eh, delegátka Francouzské federace silničních dopravců. Pan Parilo, předseda sekce silniční dopravy Evropské federace dopravy. Vítejte nejste sám, máte celou delegaci sebou s vlajkami. Takže vítejte ve výboru. Pan Lajko, um, ehm, Medelská mm, ehm, eh, dopravní logistická společnost, mm, pan Norte, eh, který zastupuje eh, Združení před dopravců z Portugalska, pan Vilacen, předseda 3F Transport odboru z Dánska a pan profesor Borkovsky z Univerzity Gdaňsku. Jamais 203 en Pologne. En tout cas, soyez les. Ah. děkuji vám, že eh, reagujete na naše pozvání. Eh, také chci přivítat zástupce Evropské komise. Budu velice striktní ohledně řečnické doby. Každý řečník dostane sedm minut maximálně na příspěvek. Abychom ušetřili čas, otázky a diskuse budou následovat až po všech prezentacích. Budeme používat metodu ping-pong v té diskusi. Hmm prvním kole bude nej, mm, slovo dostane nejprve zpravodaj a v druhém kole e, členům, kteří si budou chtít vzít slovo. V řečnické době um, budete tedy moci říct, co chcete, ale nesmíte přetáhnout řečnickou dobu, pak vám uh, e, zvyknu mikrofon. Takže pan Eh, a tu chce něco dodat? Já mám jednu připomínku, jak to může být efektivněji organizováno. Myslím, že nemá smysl eh, mluvit více než tři nebo tři a půl minuty. Pokud eh, to správně chápu, tak jsou kolegové, kteří mají delší řečnickou dobu. Já bych prosil o to, aby se ty příspěvky než zkracovaly, ale rozdělili na dvakrát, aby mm, jinak by někdo mluvil třeba sedm minut. Mm, bylo by lepší, kdyby to bylo tři, tři a půl minuty. Pane Tuk, nebojte se, já tady mám si seznám a není tam nikdo, kdo by měl pět nebo šest minut. Je to tak rozděleno, maxima je tři a půl minuty. A bylo to um, distribuováno poměru k politickým frakcím, takže mám seznam, mám jména, můžeme začít. Takže začneme s prvním panelem. Tak já nemám správný tady seznam. Já ano. Věřte svému předsedkyni. A mm, ne, mm, začneme tedy. Mm, začnete vy, pane Šiper. Máte slovo na sedm minut. Máte, eh, máte slovo. I'm doing it in English because I'm used to do that. Yeah. Um, I will um, try to... Děkuji budu mít svou prezentaci v angličtině. Děkuji paní předsedkyni za to, že jste nám dala možnost vyjádřit se zde před členy parlamentu a před komisí v tom, ve vašem výboru. Eurocontrol Root je veřejná organizace pro spolupráci ve vymáhání eh, práv souvisejících a povinností souvisejících se silniční dopravou v Evropě. Sídlíme ehm, v Bruselu v Lucemburku, takže působím hlavně v Beneluxu. Máme celkem 15 členů v současnosti a těž, eh, doufáme, že, se nám, že ještě v budoucnosti ten počet navýšíme. Tato prezentace bude stručná, budu hovořit zejména o dvou věcech. Za prvé stávající situace ve vymáhání předpisů v silniční dopravě v Evropě a za druhé také budu hovořit trochu o souvislosti s palíčkem o mobilitě, ale ne z pohledu politiky, ale z pohledu orgánů, které mají vymáhat tu legislativu, č, um, zejména v tom pozměněném znění. Takže, když se podíváme na situace ve vymáhání povinností v silniční dopravě v Evropské unii v této chvíli, tak máme Eh, zprávy. Také máme zprávy i od komise. Podle těch zpráv se ukazuje, že po krize z roku 2008 jsme ztratili 80 naší kapacity vymáhat eh, právo. Ztratili jsme mnoho mm, pracovníků. Když se podíváte na tu situaci, tak vidíte, že pracovníci, kteří eh, musí být, vymá- musí být školeni, tak eh, tam mělo by jich být asi 12 až 13 tisíc v Evropě, aby mohli eh, řádně vymáhat eh, legislativu, která je nově transponována. Ale protože máme na starost zhruba 7 až 8 tisíc mm, komerčních vozidel. Také vám chci ještě připomenout, že v těch stávajících návrzích se jedná o rozšíření působnosti. Jsou tam teď nejednou, nejenom i e, ty nákladní automobily, ale v budoucnosti možná i lehká vozidla, takže v budoucnosti bude toho ještě více. Musíme se snažit o to, aby toto vymáhání práva bylo co nejefektivnější, nákladově nejefektivnější. Ale když se dnes díváme na to, jak pracujeme, tak je to taková stará škola, jsou to metody spíše 20. století než 21. století. Ještě o tom pohovořím později. 20% až 30% eh, nebo jsou podvody ohledně tachografů. Není to tak, že ty firmy by byly zločinné firmy. Většinou Většina firm tedy dodržují pravidla. Pak jsou zde také š... také další, je zde také další podvod s aditivem AdBlue, vlastně souvisí to s podvody s emisemi. No a dalším problémem jsou e, řidiči, kteří e, řídí přes jednotlivé země a také jsou tady také problém s těmi firmami, které jsou takzvaně eh, pouze poštovními schránkami v té zemi, že tam mají pouze eh, sídlo fiktivní. Eh, do roku 2019 už to bude hm, platit to nařízení o tachografech, ale bude tam ještě dlouhá, hm, dlouhé přechodné období. Eh, bohužel tam není žádná povinnost eh, zpětně dovybavit ta vozidla těmi techografy, takže vlastně to, situace pak bude komplikovaná, je to komplikované už teď a bude to komplikované ještě v budoucnosti, takže určitě byste se měli zamyslet také nad tím zpětným dovybavováním. Když se podíváme na ten balíček s mobilitou, tak vidíme, že dnes je problém s těmi dobyma, dobami odpočinku. V budoucnosti tam bude ta změna ohledně referenčního období, pak tam jsou ještě ty tachografy, kromě digitálních tachografů, tam ještě budou ty takzvané inteligentní tachografy. Když se podíváme na ty návrhy, tak je tam trošku rozpor mezi flexibilitou a vymahatelností. Samozřejmě, že je důležité posílit flexibilitu, ale někdy máme pocit, že je to příliš mnoho, příliš pozdě. Hmm. Potřebujeme, abychom měli k dispozici informace, eh, korektní informace pro naši práci, abychom mohli dobře vymáhat předpisy. A na mém posledním snímku mám několik doporučení. Myslím si, že jsem se vešel do vymězeného času, takže několik doporučení. Um, je zde dobrá inovace eh, díky novým technologiím. Máme zde různé palubní systémy ANPR, to znamená rozeznávání um, SPZ, elektronické dokumenty, DSRC, a také bychom si měli uvědomit, že potřebujeme přístup do eh, databází, jak dynamický, tak statický. A to zatím ještě není úplné. Máme zde například tachonet, bych uvedl příklad. Rovněž bychom měli připravit eh, inteligentnější strategie, které se e, týkají například e, vymáhání založeného na důvěře nebo celoevropské výměny e, údajů o vymáhání, aby vš- abychom pomohli těm, kteří dělají tuto práci a chtěli bychom také posílit spolupráci všech orgánů, všech subjektů, které jsou zapojeny do této činnosti ve všech členských států. Já zde mluvím za ECR, jsem jejich mluvčí, ale jsou pak jsou zde ještě další subjekty nebo další způsoby. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost a těším se na následnou zajímavou debatu a zajímavé otázky. Děkuji. Nyní dám slovo paní Martalo. Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci, já reprezentuji eh, Národní federaci silniční eh, dopravy, první eh, přední francouzskou organizaci pro přepravu zboží. Je to um, několik set firm a um, mm, 400 tisíc zaměstnanců. My jsme dlouho pracujeme v úzce spolupráci s evropskými partnery Vždy hledáme kompromisy. My jsme také první organizace v roce 2005, ehm, mm, kdy jsme požádali komisaře pro dopravu, kdy jsme žádali, ehm, mm, ukladli otázku týkající se kabotáže mm, a věnovali jsme eh, tomu velkou pozornost a debata stále probíhá. Naše filozofie na, úrovni, eh, na evropské úrovni je regulace, ekonomická regulace při hledání rovných hospodářských podmínek pro lehká užitková vozidla a mm, podobně, což všechno je i cílem balíčku mobility. Mám tady několik grafů, které ilustrují situaci v Evropě ve srovnání s, Francu- s Francií. Tady vidíte, jak to vypadalo v roce 1993, kdy mezinárodní e, přeprava m, mm, ze strany francouzských podniků bylo to mm, asi 50 eh, v roce 2016 to pokleslo na 10 To je vidět z toho, krom, to jsou čísla kromě tranzitu, to znamená, že tu dopravu už nedělají francouzské firmy. Druhá grafika ukazuje, že mm, celkem eh, kilometrů, eh, tunu na kilometrech stále na francouzském území eh, už zase neprovádějí francouzské firmy 6,9 miliard tun kilometrů. Přičemž 58,3 e, vlastně této přepravy dělají zahraniční firmy. Když se podíváme na mezinárodní aktivitu, e, ta mezinárodní část představuje 8 procent, tedy bylo to 50 procent před 20 lety. Co se týče kabotáže. Tady ukazuje aktivita Francie na účet jiných, tedy od roku 99 nejenom aktivita francouzských přepravců z poklesla, padá o 15 na druhé e, straně kabotáž, ta část kabotáže se z pětinásobila. Takže růst e, té vnitřní dopravy vlastně spadal pod kabotáž. Tam to e, tady nebylo úplně vidět. Protože mm, tomu tak nebylo do roku 2009. Um, Vidím, že dnes tedy vedeme velmi obtížnou diskusi v Evropě o tom, že eh, francouzi již nejsou mezinárodně konkurenceschopní, což není problém tedy Evropy, ale problém Francie. Problém je v tom, že jsme v otevřeném trhu a na tomto otevřeném trhu nemáme všichni stejné podmínky, ani co se týče mest, nebo e, sociálních odvodů. Tady vidíte e, modrém, e, co je, sociální zabezpečení z odměn řidičů a červeně to jsou náklady, které nejsou Eh, předmětem eh, těch odvodů, jako je sociální zabezpečení, nemoc, eh, pojištění, zdravotní pojištění a podobně. Mm, země jako Německo, Francie, tak ta část, jak, která tomu podléhá, je mnohem větší než ta, která nepodléhá. Na druhé straně jsou jak, většina odměn těch řidičů nepodléhá těmto odvodům, což narušuje konkurenceschopnost. Poslední grafika, to je rozdíl v nákladech za hodinu řidiče, francouzského řidiče a jiné jiných řidičů. Nechci tady dělat politiku, ale když vidíte ty rozdíly mezi francouzským a jiným řidičem, který je až 70 eh, tak není možné vrátit eh, tu konkurenceschopnost. Všechny tyto čísla jsou známá. Je to, jsou to výbor pro, výboru pro dobru. um, a ta diskuse, kterou vedeme, je, se týká velkých problémů. Um, je to vlastně eh, Evropa, která eh, se eh, vyvíjí směrem dolů. Vidíme, že ty diskuse jsou velmi ostré. Já mluvila o protekcionismu některých států. Byly přijaty stanoviska k určitým aspektům balíčku mobility. Myslím, že je možné vést klidnou debatu, vyhnout se protekcionismu a držet se reality a čísel. Ty Ehm, mm, části tohoto balíčku jsou velmi ambiciozní, je skutečné je důležité ehm, věnovat této diskusi a reagovat na ehm, ty problémy. Děkuji za respektování času. Pan Pario, máte slovo na sedm minut. Paní předsedkyně, děkuji za tuto možnost všechny návrhy výboru týkající se balíčku mobility, eh, sociálního pilíře vnitřního trhu jsou všechny eh, na sobě navzájem závislé. F, ETF eh, e má konkrétní návrhy, které garantují volný oběh zboží a osob. Při, s, Každopádně pro ETF už není možná eh, diskriminace mzdová na základě eh, národnosti podle článku 45 smlouvy. Sektor silniční dopravy není připraven na úplné otevření trhu a i komise to uvádí. Kabotáž musí zůstat dočasnou. Jaké jsou návrhy Eh, veškerá nová regulace, stejně jako ta stará, musí mít za cíl eh, být snadno kontrolovatelná a také může, musí být předmětem sankcí. Ty kontroly musí být zaměřeny na podvodníky, eh, inteligentní tachografy s geolokalizací automatickou, ECMR, Národní registr, přístup v reálném čase pro všechny inspektory dopravní i zaměstnanosti k národním registrům do, silniční dopravy je třeba okamžitě implementovat a ne až v roce 2034. K kabotáži jediná operace. Nevím, zda um, chceme dělat ehm, už tři operace na doprava, nakládka, vykládka a tak dále. Stále konsekutivně s následným obdobím sedmi dnů mimo e, kapitovaného území. Předběžné prohlášení každé operaci ehm, v e, jednom kontaktním evropském bodě snadno dostupné pro všechny evropské kontrolory. E, Vozidlo by se muselo pravidelně vracet eh, do svého mm, sídla. Ehm, je, bude to eh, efektivní boj proti fiktivním firmám ehm, a bude zaručeno aktivita v zemi, kde je firma registrována. Co se týče Eh, vysílání pracovníků. Pravidla jsou jasná. Směrnice o vysílání se týká eh, kabotáže. O tom již není diskuse. Co se týče mezinárodní dopravy, směrnice o vysílání se týká, platí pouze, pokud podmínky směrnice budou splněny. V důsledku proho problém mm, není ve stávajících pravidlech, ale v jejich aplikaci. Co se týče stávající úpravy Ehm, času řízení a odpočinku, e, dává dostatečnou flexibilitu. ETF nechápe, jakou flexibilitu by měly podniky mít. Veškeré modifikace, úpravy e, budou mít důsledky e, na odměnách řidičů a rovnováhu pracovního a osobního života a silniční bezpečnost. Návrat domů, jak je nyní předepsán komisí, eh, je omylem. V každém případě žádné, eh, o žádné opatření ehm, ehm, toto nezaručí a definice domicilu není jasná. Všechna opatření eh, jsou na sobě eh, navzájem závislá a pokud budeme snižovat dobu odpočinku, zvyšujeme automaticky eh, pracovní dobu a některé, někteří nepřející osoby by také chtěli zvyšovat dobu tedy za volantem. Ehm, 21. ETF bude organizovat celou řadu akcí na hranicích francouzsko-belgických, eh, které by mohly eh, mm, eh, se stát největším akcí na evropské úrovni. My chceme respektování pravidel stávajících a mm, veškerá nová eh, regulace by měla mít implementována stejně všude. Jak to říkají odboráři, kteří často vyjednávají do, dohody v některých zemích. Nebude eh, souhlas s ničím, pokud nebude se vším. Je třeba toto mít na paměti, že se nalézáme v situaci, která je jistě obtížná, ale jsou dvě Evropy a je to třeba říci. Na jedné straně Evropa, kde již desetiletí je eh, jaksi duch do kolektivního vyjednávání a ještě jednu část Evropy, kde neexistuje žádné kolektivní vyjednávání, kde eh, šoféři dostávají per diem, tedy na černo, eh, na kilometr. Mm, takže je třeba udělat to, co řekl předseda eh, Juncker, chceme stejný plus eh, stejné místě, ale skutečně, niko jenom teoreticky. Děkuji, pane Pario. Přejdeme dál. Pan Laško, máte slovo. Sedm minut. Dobré odpoledne, já jsem Ferenc Lajko a e, zastupuji Vabers International Group. My jsme hlavním nebo významným dopravcem v Maďarsku a e, máme zhruba 4 tisíce vozidel, více než 5 tisíc profesionálních řidičů. A já vám zde ukážu určitý pragmatický pohled na tady e, tento balíček mobility. My jsme listovaní na burze, na maďarské burze v Budapešti a jsme tedy plně transparentní společností, která plní veškerou evropskou regulaci. To je e, pro e, firmy obchodované na burze nezbytné. Děkuji vám za tu příležitost, e, že jste mohu zmínit důležité aspekty. My jsme tedy si mysleli, že debata eh, před eh, zveřejněním tohoto balíčku nebyla podle nás dostatečně hluboká a rozsáhlá. My eh, jsme nicméně byli přesvědčeni, že výrobci i spotřebitelé budou dotázáni, poněvadž ti všichni jsou ovlivněni tímto mobilním balíčkem, jenomže nestalo se. Takže několik faktů. 71 všech dopravních výkonů na silnici se odehrává v Evropě. Ale z logistiky a dopravy de facto je jenom 10 HDP. Dva extrémy jsou Bulharsko a Španělsko, tam je to 30 13 Celkový podíl je 65 dlou, dlouho, dlou, ne, dopravy na dlouhé vzdálenosti se týká 60 e, západoevropských trhů. Čili těchto 65% se odehrává na území 13 e, nových, 13 původních e, členských zemí. Čili důležité je, abych se eh, tato jakási přirozená eh, přirozená dělba práce mezi západem a východem, eh, aby jsem se připravili na to, že nějak dobu ještě potrvá. My se domníváme, že, že by byla vhodná celoevropská regulace dálkové dopravy a bylo by to lepší než dnes. Ovšem, eh, mohlo by to vést ke několika věcem. Například o 20 až 30 by se mohly zvýšit dopravní náklady. To by potom vedlo k citelné inflaci a eh, výsledkem by byl nižší podíl na HDP pokud nebudou brány eh, zcela v úvahu eh, ekonomické zájmy všech hráčů. No a pravděpodobně by dostala také zostřená konkurence. Eh, nyní pokud se týče dob jízdy a odpočinku. Současný návrh určitě nenapomáhá sociálním zájmům řidičů, poněvadž podél dálnic není dostatek hotelů a vyjádřit to, eh, řešit to nějakým shuttle servisem, tak to by asi nebylo eh, docela dobré. Navíc, pokud necháte na parkovišti Eh, nehlídaný kamion. <clears throat> Může to být jaksi zneužíváno například eh, pro imigraci a podobně. <clears throat> Paní komisařka Bulc, když eh, návštěvila Maďarsko, také tedy připustila, že nedostatek ubytovacích kapacit na dálničních parkovištích prostě je velký problém a, a hm, dopravní sektor si s tím sám neporadí. My bychom tedy navrhli, abychom měli regulaci ne, aby to byly maximálně tři týdny, ale maximálně čtyři týdny na silnici a po těch čtyřech týdnech minimálně tři, čtyři dny doma bez eh, dalších eh, doprav. Čili to by byl eh, skutečně náš to by příspěvek tedy k sociálním zájmům. A my jako dopravce jsme pro. Mm, pokud bychom měli eh, skutečně eh, takovou to celoevropskou eh, regulaci, tak to by opravdu bylo vítáno. Současný návrh ovšem pro mezinárodní dopravu není vhodný a tady nehovořím o kabotáži, jenom tedy o dálkově dopravě mezinárodní. Když se díváme na mezinárodní dopravu, tak eh, ti eh, lidé, eh, řidiči, tráví de facto celý čas v cizí zemi a teď je tady požadavek plnit, plnit tedy všechny požadavky té země, komunikovat s úřady v jazyce té země a tak dále. To prostě není zvládnutelné. My navrhujeme deregulaci 10 dní za měsíc pro každou zemi. Já si myslím, že toto je eh, taková střední cesta, která vyhoví všem. To by mohlo pomoci bojovat proti neférové konkurenci. A de facto to pomáhá v boji proti eh, mstovému dumpingu. Dámy a pánové, rozhodnutí je na vás a prosím, nezapomínejte, že ten dopad balíčku mobility eh, se neomezuje pouze na dopravu, ale za, bude ovlivňovat také inflaci, HDP a globální konkurenceschopnost. Parole. Désormais, c'est Monsieur Polonio de prendre la parole pour 7 minutes. C'est à vous. Pan Polonio na 7 minut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 opět eh, organizací, která eh, pracuje od roku 1950 eh, ve svém oboru. Jsme asociace nezávislých dopravních firem. Je jich celkem víc než tisíc a celkem máme flotilu 35 tisíc vozidel. Mnozí z nich se pohybují na trhu mezinárodní dálkové dopravy. Pokud se týče definice vysílání pracovníků, návrh komise vlastně nežádá žádné změny v článku 1 a e, směrnice 96 lomeno 71. Ty, tato směrnice zcela jasně e, definuje, že tady to vysílání pracovníků není možné v dopravě a tam, kde by k němu došlo, eh, musel by mít eh, tento pracovník eh, smlouvu na práci v jedné zemi, ne v různých zemích. Mm, my v, této, v tomto oboru máme spoustu různých operací. Například je to dálková doprava, přes několik zemí. Čili <clears throat> vidíte, že v podstatě se zde nemohou uplatnit eh, pravidla pro vysílané pracovníky. Čili toto je něco, co je běžný jev a v návrhu komise se toto nevyskytuje. Tyto případy prostě vůbec nejsou řešeny taky se to netýká pouze jedné smlouvy. Eh, u nás je to tak, že de facto máte eh, určitou dopravu a na to smlouvu s jedním eh, přepravcem nebo zasílatelem nebo zákazníkem a na cestě zpátky už pracujete podle jiné smlouvy s někým jiným. Tady ta myšlenka mezinárodní eh, přepravy, no, to eh, skutečně, když máte jedno vozidlo, které je eh, ten týžden nakládáno vykládáno ve dvou různých zemí, tak to opravdu nepasuje do té šablony vysílání pracovníků. Čili to není eh, eh, nějak eh, řešeno a přitom by se to řešit mělo. Čili my tady pracujeme nejenom tedy s pracovníky z jedné země, ale z více zemí a tady eh, se může stát, že někdo bude mít pět nebo šest různých zakázek třeba ve Francii a eh, de facto eh, nebude mít pokryty stejné náklady, tak jako by je měl pokryt třeba francouz. Ti pracovníci pracují eh, v zemích, kde de facto nemají svůj pravý domicil, že by tam tedy také platili eh, daně, měli tam bydliště a podobně. V Portugalsku máme řidiče, kteří jsou eh, z mnoha zemí. No a vlastně jejich platby směřují do jiných zemí, těch centrálnějších, ne těch periferních, jako my se podíváte na eh, náklady francouzské dopravy, tam ty náklady jsou skutečně velké a tím pádem eh, Francie ztrácí podíl na mezinárodním trhu. No a to je problém, který se týká de facto té dané země a je to něco, co se nedá vyřešit eh, No prostřednictvím směrnice o vysílání pracovníků. Eh, pak jsou tady ještě další aspekty. Máme eh, řadu mezinárodních eh, organizací, mezinárodních združení. My tedy takto jejich prostřednictvím řešíme takovou tu rozmanitost a přeshraniční aspekty. existují také jiná možná řešení, což by mohlo být třeba eh, eh, referenční období eh, čtyř týdnů a v tomto rámci, v této, s touto periodou by se potom vypočítával ten cyklus jejich práce. To by bylo jedno možné řešení. Když se podíváme Eh, na ty návrhy <clears throat> ze strany komise, tak eh, tady se eh, často hovoří o odpočinku, který by se neměl odehrávat v kabině, takový ten pravidelný, pravidelný týdenní odpočinek. Takže toto je eh, de facto jedno pravidlo. Eh, kabina to je takový eh, jaksi domov na cestách, samozřejmě není to zcela praktické. Nevždy jsou ty kabiny vybaveny dostatečně. My máme v Portugalsku zhruba 100 kamionů, které překračují hranice každý den. <clears throat> A když se podíváte teď na tuto tabulku, tak víte, že Portugalsko je na eh, jedenáctém místě eh, podle přepravních eh, výkonů. Čili tady vidíte, že také velký podíl mají portugalští řidiči například na přepravních objemech v sousedních zemích. Ale vidíme, že nám tady chybí eh, mezinárodní element eh, v tomto. Eh, prostě nedá se říct, že by se zde uplatnilo vysílání pracovníků. Řidič by měl mít možnost během týdne odpočívat 45 hodin máme nedostatek řidičů v rozvinutých zemích a zemích uprostřed Unie a tak dále. Vilacen. Pokročovat pan Vilacen eh, z 3F Transport. Eh, tak for invitationen, eh, og tak for muligheden til at komme med nogle af vores... Děkuji za slovo. Men øh, jeg er også præsident for NTF, altså for alle de nordiske firmaer. Já jsem předsedou 3F eh, i eh, předsedou Nors, eh, pracujících norské dopravní firmy. Já jsem byl sám tedy řidičem a převážel jsem zboží z Dánska do Španělska Holandská a podobně. Byla to tvrdá práce, ale dobrá práce s, se svobodou a přáteli a po celé Evropě a se slušným platem. Teď je ale situace jiná. E, ukazuje to skute- tvrdé skutečnosti pro řidiče v serovýchodní Evropě, které pracují 2000 kilometrů um, od domova, um, pracují celé týdny a vydělávají třetinu toho, co vydělávají další švédští a němečtí řidiči za stejnou práci na stejném místě. Také já si myslím, že vnitřní trh je důležitý a svoboda pohybu je důležitá v EU mm, boda pohybu zboží, ale tento cíl není možné dosáhnout na úkor eh, spravedlivých platů pro evropské občany. Nemůže být akceptovatelné, aby to bylo na základě nekalé konkurence. Så lad mig sige noget om konkrete, konkrete proto jsem eh, mm, dívám pozitivně na balíček eh, mobility komise. Co se týče vysílání, my souhlasíme s tím, že v tomto návrhu je uznáno, že mezinárodní um, mezinárodní řeče by měly stejné podmínky a měly by mít odměňování podle pravidel země, kde pracují. To je důležité. Sektor dopravy potřebuje zvláštní pravidla, co se, které souvisí s směrnicí o mm, vysílání pracovníků. Musí to být všechno smysluplné. Ehm, samozřejmě splatí argument, že byrokracie může být problém, ale je to nutné řešit. Vedli bychom rádi dialog o jiných modelech, které dosáhnou stejného cíle. Například e, mezinárodní řidiči budou odměňováni podle podmínek země, kam dovážejí zboží. My vítáme návrh komise ke kabotáži. Kabotáž je, jsou národní i národní vnitrostátní přeprava musí být odměňována podle podmínek v zemi, kde dochází k té dopravě od prvního dne. Pak můžeme eh, také mm, souhlasit s tím, že se bude přepravovat pět eh, dnů. Eh, I ten návrh, který tady je, ale jde opačným směrem, jde za stejnou práci nemohou platit různé podmínky mzdy. Stávající úprava eh, musí zůstat zachována 12 dnů před tím, než musí být 45 hodin klidového eh, odpočinku. Musí to být na mm, k tomu učeném místě, a aby mm, Proto mm, není možné, aby to bylo, aby se nyní navrhovalo 20 dnů. E, není to dobré ani pro bezpečnost silničního provozu. Tyto pravidla můžeme implementovat jenom, pokud je bude možné dobře kontrolovat. To, tady jsou důležité dva nástroje. Jednak moderní e, zařízení, které umožní digitální kontrolu, digitální pracovní smlouvy eh, s digitální úschovou informací o sociálním zabezpečením a pojištění, digitální eh, registrace překračování hranic a cest. Mm, je možné hm, řídit eh, flotily pomocí GPS. Pokud tyto informace budeme kombitovat, všechno eh, bude digitalizované, pak úřady budou moci účinně kontrolovat. Nemůžeme čekat do roku 2030, než toto bude vytvořeno. Musí eh, hm, se to dělat hned. Druhý nástroj um, předseda Juncker, a tady mám na mysli Evropský úřad eh, pro mm, zaměstnanost, potřebujeme evropskou koordinaci, eh, rovnou hospodářskou soutěž, eh, slušné podmínky a dobré statistiky, aby pravidla mohla být aplikována. Tady Eh, může být důležitým nástrojem Evropský orgán pro zaměstnanost. I mezi jednotlivými státy musíme spolupracovat na eh, zaručování dobrých podmínek, rovný eh, na pravidla konkurence a dobré kontroly. Já chci s tímto výborem na těchto problémech spolupracovat. Všechno je v zájmu evropských řidičů, podniků a konkurence v Evropě. Nyní má slovo pan profesor Borkovský. Máte slovo. Mikrofon. Yes, I represent university. Dobrý den, zastupuji Graňskou univerzitu která se více než 80 let zabývá výzkumem v oblasti dopravu. Já společně s kolegou jsme připravili studii a my bychom se s vámi rádi podělili o e, výsledky této studie a máme oba dva dlouhé zkušenosti s výzkumem v této oblasti. Takže studie, my jsme, my jsme, měli, my jsme vedli dvě studie, první se týkala lokální situace v Polsku, dopad balíčku mobility na místní mm, situaci. Možná, že vás tedy přímo situace v Polsku tolik nezajímá, ale musíte si uvědomit, že to, ty výsledky jsou vlastně aplikovatelné i na další mm, evropské země. A v té druhé studii se, e, ta je taková širší, tam zkoumáme širší ekonometrický obrázek vztah mezi rozvojem dopravního sektoru a ekonomického růstu. Takže teď se můžeme podívat na zjištění této studie. Takže jaký to bude mít dopad? Jsou zde tři možnosti. Za prvé, kabotáž omezená na pět dní, dále zákaz odpočinku v kabině a potom um, uplatňování směrnice o vysílání po pěti dnech. Když jsme zahájili naši studii, tak jsme ještě neznali, ty návrhy a my jsme tedy eh, v tomto ohledu návrh eh, podcenili, ale nakonec jsme to tedy vedli tímto způsobem, protože jsme nechtěli uprostřed studie měnit ty vstupní podmínky. Takže když se podíváte na výsledky, tak vidíte, že snížení v počtu operací je ale o alespoň o 7%, to se týká dvě třetin všech eh, firm v Polsku. Co se týče příjmů, tam to snížení je více než 5 u více než 50%, možná až 60% těchto firm. Ti z vás, kteří dobře znají odvětví dopravy, tak vědí, že většina těch firm operuje eh, s takovými malými maržemi. To znamená, že pokud se to sníží o 5%, tak se dostávají do mínusu, takže možná by se to mohlo nějakým způsobem vybalancovat nárůstem. Ehm, pokud by tam došlo k nárůstu o e, těch nákladů, tak by to bylo u 5, pokud by ten nárůst by byl o více než 5%, takže tam, ehm, tam eh, pardon, musí by tedy také vzrůst i náklady na práci, na pracovníky a celkové provozní náklady. Takže jak to bude, jaký to bude mít dopad na firmy? Firmy budou muset snížit počet svých vozidel, protože buď splácejí různé úvěry nebo mají své vozy na leasing a pokud se jim sníží příjmy a zvýší se jim náklady, tak se dostanou do minusu a nebudou schopni splácet leasingové nebo mm, nějaké jiné eh, náklady leasing nebo úvěr. U těch eh, téměř na všechny firmy by, na, na 90% se vztahuje odhad, že by se museli zbavit poloviny svých e, vozů. No a pokud se tedy ta firma zbaví poloviny vozů, tak v podstatě jí to vyřadí z trhu. A asi 50% eh, firm by přišlo asi o 10% svých vozů. Dále, co se týče dopadu na zaměstnanost. Minimálně 90 firm, zejména malých a středních, očekává, že bude muset propustit 30 svých eh, pracovníků. Těmi malými firmami myslíme firmy, které mají 1 až 9 zaměstnanců. Pak tam jsou firmy, které mají ty větší firmy, ty mají lepší schopnosti se adaptovat a absorbovat eh, ty případné šoky, pro ty by ty změny byly méně eh, viditelné, takže to snižování o 10% by se vztahovalo asi na třetinu těchto větších firm. No a potom nakonec eh, jízdy z, bez nákladu, jízdy prázdných eh, vozidel. Pokud bychom zde zakázali eh, odpočinek ve vozidlech a uplatňovali to pravidlo, tak by to bylo, že, ty volné, že ta vozidla by jezdila prázdná, ve dvou třetinách případů o 7% by tam bylo to číslo větší, také by to mělo horší dopady na životní prostředí, protože by tam bylo zase mm, spotřeba paliva a více emisí. A teď se ještě můžeme podívat na celkový kontext. Snažili jsme se najít vztah mezi HDP a mezi dalšími e, faktory tohoto odvětví. Takže první sloupec je vztah mezi růstem HDP a zaměstnaností. Zde je tedy pozitivní vztah téměř ve všech zemích, ale je to mnohem silnější v těch eh, periferních zemích než v zemích ve středu Evropy. To znamená, růst HDP v periferních zemích bude závislejší na um, té zaměstnanosti v dopravě než v těch centrálních zemích. Ta druh- ten druhý sloupec ukazuje, že počet podniků nemusí nutně růst tam, kde roste HDP, takže se ukazuje, že v některých firmách jsou třeba velké firmy, které dominují trhu, zatímco v jiných zemích je relativně více malých firm. U těch dalších dvou sloupců rovněž můžeme pozorovat, že ty země ve středu, eh, tam je větší vazba. Uh. Takže, abych to schrnul. Sektor dopravy v Evropsk- ve 13. Evropské unie je ovládat zejména malými, drobnými firmami, zatímco v pěti zemích Evropské unie jsou spíše velké firmy dopravní. Ty malé firmy eh, samozřejmě budou mít eh, horší podmínky s tím, jak se adaptovat na ty nové podmínky, které přinesou nové návrhy komise. A navíc tento návrh se orientuje zejména na jeden, eh, nebo my jsme se zaměřili pouze na jeden takový faktor, to znamená konkurenceschopnost. Ale tam také záleží na těch firmách a firmy, které jsou kapitálově silné, třeba velké firmy mohou právě využít eh, nebo mohou mít eh, konkurenční výhodu v tom, že mají eh, snadný přístup ke kapitálu. Méně konkurenceschop takže můžeme očekávat, že zde bude menší konkurenceschopnost zemí v odvětví dopravy a také menší HDP. A zde už nehovoří pouze o těch 13 zemích, ale o vlastně všech zemích Evropské unie. Děkuji za respektování řečnické doby. Jak bude vypadat ta diskuse? Máte tady um, tento seznam eh, tři minuty na to, abyste si vybrali um, svůj protěšek a budeme postupovat metodou ping-pong, takže prosím. <clears throat> Vážená paní předsedkyně, děkuji vám. Já především mám tady tři otázky od pana Skipera. A ty odpovědi mohou být pouze já, tady ano nebo ne, abychom to nezdržovali. Za prvé, můžeme vynucovat eh, eh, jinou sociální legislativu, až budeme mít tachograf? Proč ne? Tedy ten chytrý tachograf. Čili eh, já nevím, jako myslíte, co tady legislativu, já tady hovořím kabotáž, eh, doby jízdy, doby, eh, doby odpočinku, mezinárodní práva a tak dále. Čili co je tím myšleno? Všechno. Dobře. Takže odpověď je ano. Implementace do roku 22 je to možné? Odpověď je také ano. A referenční období? Potřebujeme více než 28 dnů? pokud je to technicky možné, pak to můžeme udělat, ale nemám na to jednoznačnou odpověď. Můžete to pro mě zjistit? Dobře, děkuji mnohokrát. Nyní pan Parilio za eh, odbory. Moje otázky na něj. Je tento plán možné uskutečnit bez výstavby dalších hotelů? Eh, problém nejsou ty hotely, ale logistika těch podniků a dispatching těch firm. Vragen meneer Warburg. Děkuji. Teď mám tady otázku na pana Vámera. Hmm. Byl jste někdy v kabině eh, více než 28 dní? Odpověď ano. Jak se vám to líbilo? to je trošku jiná práce, ale myslím, že e, e, e, ale myslím, že vzhledem k tomu, že řidič vydělává pětkrát tolik, než je minimální zda v Maďarsku, tak se to dá vzít jako cena. Tataž otázka portugalskému zástupci. Ehm, já jsem měl otce a dědečka, kteří byli dálkoví řidiči, já jsem vlastně vyrostl v kamionu. Ano, ano, oba, oba dva. E, čili můj celý život je spojený s dopravou, takže já opravdu já vím, jak to vypadá e, žít řadu dní e, v kamionu. A těch 28 dnů možná je to lepší, než pracovat tady v této místnosti 8 hodin denně. A nyní k panu profesorovi jedna otázka. Eh, pane van de Kampe, vaše tři minuty tady uplynuly. Dobře. Pan Nielsen nyní také má tři, ota- tři minuty. Tak já mám otázku na pana Lasla. První otázka. Jak eh, velký podíl eh, jíst ve vašem podniku je kabotáž? Nic. Nula. Dále otázka, eh, možná trošku složitější na odpověď. Pokud by návrh komise k balíčku mobility prošel, možná, že ještě bude mít určité e, změny, ale pokud by byl takto schválen, jaké změny by to pro vás znamenalo provést e, tedy u vás v podniku, e, pokud chcete dále fungovat na trhu mezinárodní dopravy, čili jak byste se museli změnit, kdyby začal platit návrh komise? Já jsem v prezentaci ty klíčové body zmínil a ty, které se nám eh, nelíbí nebo které bychom eh, raději chtěli promyslet jinak. Jsou tady dva hlavní body. Za prvé, to je těch 45 hodin v kabině. My si myslíme, že bychom měli mít maximálně 4 hodiny eh, na silnice bez hotelu, ale myslím, že daleko lepší je, je posílat povinně domů Eh, než jim vnucovat hotel. A je to proveditelnější pro nás. A druhá věc, pokud se týče minimální mm, eh, pardon, eh, pracovní, vysílání pracovníků. Domníváme se, že ta druhá strana, která bojuje proti sociálnímu dumpingu, bojuje proti firmě, která provádí kabotáž s řidiči z Eh, východní Evropy, eh, já jsem tady řekl, že kabotáž pro nás je 0,0%, a my si myslíme, že ta, eh, ta regulace 10 dní za měsíc v jedné zemi, to by mohlo být účinnější řešení. Děkuji vám. Můžu ještě jednu otázečku jaké výhody by mělo to, kdybych fungovala povinná eh, kontrola eh, ve spolupráci členských zemí, čili eh, povinná výměna informací o výsledcích kontrol. Tak já myslím, že eh, by tady byly nějaké výhody, ale třeba eh, můžu vám uvést příklad. Eh, my organizujeme kurzy o tom, jak se provádí podvody v stachografii a o dalších legislativních dokumentech. Čili takovéto evropské vzdělávání, evropský výcvik. Tady v tom bychom mohli udělat mnohem více a Eh, nám by třeba pomohlo, kdybychom měli tedy lepší výměnu eh, informací o eh, vynucování předpisu například. A myslím si, že skutečně ta informovanost by se mohla výložně zlepšit. Máme málo zdrojů, takže nám toto chybí. Tak, děkuji. Paní Demontero? Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria endereçar duas ou três questões. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla položit pár otázek a to panu Robertu Poloňovi. Za prvé chci se zeptat, jak to bude s auty bez řidiče? Jak to bude potom s prováděním těch předpisů? Je určitá... Je zde, je zde tedy určitá, um, určité dohody. Máme pokud, pokud bude ještě větší liberalizace předpisů, abyste si mohli eh, pronajmout vozidlo a v té další zemi tam bude ten limit čtyři měsíce. Tam by se muselo zjistit, zda ta situace je proveditelná. Myslíme si, že by bylo dost obtížné to vlastně všechno kontrolovat, pokud by tam eh, byl ten formát těch časů, eh, těch časových různých limitů, tak jak je to teď v, tom návrhu. Také tam mohou být různé pronájmy a sekundární pronájmy. A proti nim nové smlouvy. Takže pak je dost těžké eh, také kontrolovat ten článek 5. Další otázka. To vlastně souvisí s tím jak, jaký to bude mít dopad v periferních oblastech, jako je třeba Portugalsko. No, já už jsem o tom hovořil. Mm, řízení je mezinárodní aktivita, my jsme rovněž aktivní mezinárodně. Jsme aktivní v, v jiných zemích, například Španělsko, Maďarsko. Pak se podíváte na tu mezinárodní situaci, tak eh, pokud by zde byly ty návrhy, tak se ta situace pak změní. Podívejme se třeba, jak vypadají minimální mzdy v Německu nebo ve Francii. Ty jsou mnohem vyšší než eh, eh, ty mzdy v těch zemích, o kterých jsem hovořil předtím, které jsou přitom velice aktivní v tomto odvětví. Můžeme se podívat třeba i na Španělsko. 35, 40 Procent eh, jsou náklady na pracovníka. Pokud tam se to má ještě navyšovat o 10 nebo 15 eh, navíc v Evropě, téměř všude v Evropě je nedostatek řidičů. A pokud budete ještě penalizovat eh, firmy, tak zde bude nejenom nedostatek řidičů, ale také nedostatek eh, kamionů, které by vozily zboží. Takže to ovlivní celou dopravu v celé Evropě. Děkuji teď ještě znovu pan Finden, Finn van den Kamp. Eh, děkuji. Já bych chtěl ještě položit otázku panu profesoru z Gdaňské univerzity. Nebylo by lepší, kdybychom se vrátili úplně na začátek té myšlenky o kabotáži? To znamená, cílem té kabotáže bylo, aby, ta, aby, ty, aby ty vozy nejezdily prázdné, ale aby tam, nebyly, aby tam vlastně nebylo to vysílání těch pracovníků a další pravidla. Musíte si uvědomit, že když žijete v nějaké té okrajové zemi, a jedete někam daleko, tak je dost těžké vrátit se do té lhuty, kterou navrhuje komise. Jste úplně v jiné situaci, než když se nacházíte v nějaké zemi, která je v centru kontinentu. Takže to je neporovnatelné. Ta pravidla se budou uplatňovat nebo dopadnou jiným způsobem na firmy podle toho, kde ta země je umístěna na tom kontinentu. A já bych se chtěla ještě zeptat zástupce švédských odborů pana Paria. Co si myslíte o tom, že zapotřebí více flexibility? Co si myslíte o tom, že zapotřebí více flexibility? O, o, o tom hovořil jiný panelista. No. My v, Polsku, v Dánsku vidíme mm, vozidla s polskou registrační značkou, je dělají kabotáž, jdou do Švédska, pak zase do e, Dánska tři e, kabotáže. To, jsou to polská vozidla s polskou registrační značkou, ale v Mm, Polsku nemohou jezdit, protože jsou 24 eh, no, metrů dlouhé. To jsou jenom pro kabotáž ve Švédsku a Dánsku, takže větší flexibilitu skutečně nepotřebujeme. Vrij- en rusttijden. Meer flexibiliteit. Já jsem hovořil o tom, jestli potřebujeme více flexibility v těch časech mezi jízdou a eh, odpočinkem. Eh, silniční doprava je jediný sektor, podle studie Evropské komise, nejflexibilnější ze všech sektorů. Je to ve sdělení komise na sociální partnery, že zadali studii a že všechny sektory pracují mm, se pracuje méně 48 hodin týdně a v, s výjimkou sektoru dopravy, a to je třeba e, snížit. A tento e, sektor je flexibilní. Problém je kontrolovat a sankcionovat ty, kteří nerespektují pravidla, ale sektor je flexibilní. Flexibilnější to být nemůže. Německo Říká, že je tam 30 tisíc parkovacích míst. Ehm, a, e, abychom tedy abychom legalizovali tento sociální dumping, tak bychom potřebovali 30 tisíc parkovacích míst. Takže to je jako když ehm, máme e, velkou zločinnost, tak musíme stavět více vězení místo, e, abychom ten sociální dumping zastavili. Pan Ertuk na dvě minuty, prosím. Děkuji. Já začnu tady panem eh, Láslem. Eh, kolik procent kabotáže tam jste odpověděl, že nula. A já tady mám internetovou stránku, eh, kde jasně dáváte k dispozici, kolik, tedy kolik máte k dispozici. Máte stovky až tisíce pro jednotlivé země v Evropě. Jak to tedy sladí s tím vaším předchozím výrokem? tato informace je skutečně pravdivá, ale týká se o výhradně mezinárodní dopravu, což se týká vlastně minimálně překročení jedné hranice. Kabotáž to znamená fungovat pouze v Německu, to je kabotáž. Takže to skutečně je nula v našem biznisu. Další otázka na pana Skipra. Vy jste řekl, že problémem je vynucování. Souhlasím. A co byste si mysleli o tom, že bychom měli nějaký evropský orgán, nebo abychom měli více kompetencí na evropské úrovni? E, přáli byste si něco takového, pokud ano, jak by to mělo vypadat? Um ik, ik ben hier niet om, uh, om iets te zeggen over Europese instanties. Hoe die... Ja, hm, tady uh, nemohu komentovat, o, komentovat uh, nějaké uh, evropské orgány, které by se měly vytvořit, ale uh, to jež je příliš politická debata pro mě. Já tady uh, zastupuji 15 ne, to není otázka politiky, to je otázka, jestli chcete více kompetencí Eh, to není politická, to je kompetence, které by zlepšily situaci. Ano, tak ono by vždycky bylo eh, vítáno, kdybychom mohli to vynucování, eh, jak si měli na to více zdrojů, ale je to spíše otázka, jak spolupracovat. Možná jsem měl už dříve říci, já jsem hovořil o zlepšení informovanosti, o výměně o informací, lepší kooperaci, pokud se týče eh, boje proti určitým eh, nešvarům. Pan Zilete, eh, na vás. Děkuji. Já mám tedy raději spíše tenis než ping-pong, ale budeš. My také máme úřad tady v Bruselu. A de facto je to otázka eh, nějak se vyrovnat s těmi různými úrovněmi eh, společnosti v jednotlivých eh, členských zemích. První otázka. Vy jste hovořili o sociálních platbách s tím, že tedy cizí firmy eh, neplatí stejné sociální poplatky eh, jako francouzské firmy. A to je různé pojištění sociální a tak dále. Eh, my tedy ano, tady se vlastně teďka týká toho Eh, vás tedy zajímá co? Vás zajímá to, jak eh, si bude třeba polský nebo litevský řidič, řidič eh, žít na stará kolena? A nebo vám jde o ty celkové nějaké náklady tady v tomto? Co se týče odvodů a mm, konkurence, to se týká také odměňování. To není jenom plat, ale takzvaný eh, diferencovaný, diferencovaná na odměna. Je jisté, že tady je potřeba inovace. Pokud jsou ve stejném tržním segmentu, tak by eh, je možná tady obtížné říci stejný plat, ale každopádně je třeba mít stejné odvody, to znamená za stejnou Ehm, práce by mělo platit stejné právo nebo stejná, stejná logika práva. Možná tady mám ještě další. Eh, třeba my máme ehm, eh, místní eh, místní asistenty zde v Arabském parlamentu a oni nesmí dostávat eh, více než desetkrát tolik, než jejich kolegové z třeba z chudších zemí. No, takže to by bylo také jedno řešení. Pan eh, Parilo, eh, když hovoříte o domově, když, kam tedy mají ti řidiči se uklidit po těch třech nebo čtyřech týdnech, aby byli doma? Nous n'avons pas de réponse. Par exemple, Tady nemáme odpověď, nemáme příklad. Máte polského řidiče, který je e, najat portugalskou firmou. Kam se tedy má vrátit? Do sídla portugalské firmy, do Portugalska? To žádají některé federace, takže e, přičemž jeho, adre, jeho domov je v Polsku. E, musíme tedy akceptovat, že někdo si musí jet odpočívat do Portugalska, do sídla e, firmy, kde je někde v ulici, kde je 50 e, kamionů. Já mám rád Lisabon s malými uličkami, ale podniky, které mají sídlo v Lisabonu, kam se nedostanu ani na kole tou malou uličkou, tak to je skutečně otázka, co je to tomicil. Eh, komise na tuto otázku neodpovídá v tuto chvíli. Eh, já musím říct, že já neznám žádnou evropskou eh, legislativu, podle které by evropský občan musel po třech týdnech se zdržovat na určitém místě. Budeme pokračovat v diskusi. Pan Telička, máte slovo na tři minuty. Děkuji. Já bych jenom chtěl říct, že tady v Evropě vnímám spoustu protekcionismu a eh, neférových praktik. Paní Betel, můžete mi říci, eh, jaká, jaký je průměrný eh, francouzský plat a jaká je struktura tohoto příjmu? Bylo to na tom poslední grafice, kterou jsem zveřejnila, včetně všech odvodů nákladů, tak průměrné náklady na hodinu je asi 30 eura, euro. Mm, ten plat čistý 2200 e, euro. já myslím, že ten zdroj vaší informace to v podstatě je nesprávný, poněvadž to odpovídá průměrnému platu českému řidiči kamiony, takže ty čísla jsou velice srovnatelné. Za druhé jste řekla, eh, mluvila jste o řadě elementů, ale pro vás, eh, co by mělo být dosaženo tím balíčkem mobility? Děkuji za tuto otázku. Co se týče kabotáže, eh, my jsme proti veškeré liberalizaci. Eh, ten dosah pět dnů bez omezení operace, trvání eh, takže liberalizace která není v těch návrzích, které jsme dali, období karence mezi tu kabotáží. Kabotáž ne, ne, tam nemůže být skrytá. Eh, kabotáž byla vždy, měla optimalizovat. Um... Já se zeptám jasně, jaký je pro vás cíl balíčku mobility? Já jsem nedostal odpověď, čili moje příští otázka je, z vašeho pohledu, jaký je rozdíl mezi třemi dny kabotáže a pěti dny kabotáže a eh, jak by to snížení na tři dny eh, ovlivnilo mezinárodní dopravu? Le but n'est pas d'entraver le transport. Le trans... Eh, mm, cílem je prostě se vyhnout tomu, aby mezinárodní doprava neumožňovala tu mm, odchylku kabotáže a cílem eh, balíčku je aby se to nestalo eh, autonomní trh odpojený od všech komerčních vztahů, protože jsou to především obchodní vztahy mezi klienty a nemůže to být autonomní trh, eh, kde jsou lidé eh, prostě v nějaké zemi, aby mm, se chop, aby uchopili ten trh bez, kontra, bez smluvních vztahů. Já jsem se ptal, jaký rozdíl v dopadech bude mezi třemi nikabotáže a pěti nikabotáže. Já nejsem proto, aby tady fungovaly neférové praktiky, omezování délky. Já jsem se ptal a nedostal jsem odpověď to Je mi to líto. U monsieur Teniska, Děkuji, pane Talička. Já tedy velice rychle Eh, se zeptám pana profesora, pana Borkovského, eh, Zda, nám, zda mě můžete potvrdit, co jsem slyšela. Vy jste řekl, že jsou potřeba různá pravidla mezi, pro střední a východní Evropu. To jste řekl ve své de- eh, demonstraci. Ano nebo ne? Je to správně. Rozuměla jsem tedy správně té myšlence? Ne. Já jsem řekla, že ta pravidla, která navrhujete, o různě ovlivní firmy z eh, eh, střední východní Evropy, eh, na rozdíl od zemí jádra. Takže jste pro nápravu, aby všichni tedy směřovali směrem nahoru. Sociální pravidla musí být zvýšována směrem nahoru. S tím souhlasíte? Est-ce que vous êtes pour salaire égal, travail égal? Tedy pro stejný, eh, stejné mzdy za stejnou práci. Myslíte si, že stejný eh, plat za stejnou práci je eh, rovné zacházení se zaměstnanci, pokud je všechno ostatní stejné jako životní náklady, pak ano. To víme. Jiná otázka. Pan Pario, vy jste zmínil kontrolu a podvody. Do jaké míry je to třeba řešit v tom balíčku mobility? Byl byste pro Evropskou agenturu a databázi Evropskou pro zajištění konečně konkrétní implementaci eh, evropské legislativy? třikrát ano. Já za svědka si tady beru CR. Když jsou nyní kontroly ve všech zemí, eh, tak ze 100 vozů 30 porušuje pravidla. To znamená, každý den 2 miliony eh, nákladáků, tak z toho 700 tisíc porušuje pravidla. Pokud to komise nechápe, že je třeba přijmout přísná opatření, tak pak nevím. Takže jste také pro Evropskou agenturu eh, silniční dopravu, která bude skutečně kontrolovat. Ja, dat, ik vind het eh, een, een, een vraagstelling waar ik eh, moeilijk antwoord op kan geven. Het is een beetje een politieke vraagstelling. Of je dat wil... Ano, děkuji. Já myslím, že ta otázka je dost obtížná, abych na ní odpověděl. To je spíše politická otázka. Myslím si, že evropská spolupráce může dobře fungovat, ale um, bez mikrofonu, bohužel. Tak já to ještě zopakuju. Já ještě hm, obr- položím panu Paril takže vám tam ještě přidám, že přidám ještě 10 sekund kvůli vám. Mě by zajímalo, jaký je status všech řidičů, kteří jsou najati prostřednictvím fiktivní firmy a kteří nepracují vůbec v zemi původu. Jaký je přesně jejich statut? Je, j'ose le mot, madame la présidente. Ce sont... To jsou moderní otroci v moderní Evropě. Já vážím slova. Když máte šofér rumunského, který pracuje měsíce a měsíce v Belgii a ve Francii se slovenským statusem, tak tomu musíme říkat otroci, protože nejsou vysíláni, protože podle směrnice vysílání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 Děkuji za tuto stvořilou otázku. Eh, no, my v Německu máme pobočku, ale je to pouze pro prodej, tam mm, zaměstnáváme několik prodejců, tam nemáme ani řidiče, ani, ani žádné nákladní vozidla, ani tam prostě neprovádíme tu kabotáž v Německu. Takže pokud byste tam viděl nějaký náš, nějaké, nějaký náš nákladák s naším názvem, tak mi prosím to vyfoťte a pošlete, ale já tuto firmu řídím, takže velice dobře vím, o čem mluvím. Ano, tak eh, já chci říct ještě něco. Eh, ta firma je z 97% eh, financována z nějakých eh, fondů rizikového kapitálu. No samozřejmě, že vy nechcete zaměstnávat Němc, německé řidiče. To samé se týká Nizozemská. Vy máte tento model. Chcete, aby vaše nákladňáky jezdily po celé Evropě a vozily náklad z jednotlivých zemí eh, eh, do jiných. To je kabotáž. Můžete tomu možná říkat jinak, ale jde, to je právě to, čím se zabýváte. Já se omlouvám, ale já nevím, co vlastně tedy po mně chcete slyšet, protože eh, kabotáž má velice jasnou definici. Znamená to, že tam je zahraniční, um, zahraniční řidič a zahraniční auto, které Eh, provádí nějaké ty domácí jízdy. Já chci říci, že se jedná o, mm, ten, eh, se, se jedná o tu mezinárodní přepravu, International Transportation. Tak, děkuji. Nyní paní Adnoty, máte tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Já se nejprve obrátím na pana Schypra. Řekl jste, že 20 až 30 že tam 20 až 30 podvodů s těmi tachografy. E, když je tam nějaký podvod nebo jsou v nepořádku dokumenty, tak e, nemyslíte si, že by to vozidlo mělo být odstaveno nebo že by tam měla být velice tučná pokuta, protože to je jediný způsob, jak odradit lidi od těchto podvodů? To je má první otázka. tak já myslím, že potřebujeme sankce, které jsou efektivní, které jsou přiměřené a opravdu budou odrazovat. Eh, podvody vedou k velkým ziskům. To znamená, že takové eh, podvodné eh, vozidlo si může za rok přijít na desítky tisíc euro ročně více. Takže pokud se tedy s těmi eh, podvodnými praktikami eh, smíříme, no tak eh, co s tím? My vlastně můžeme říci, že vzhledem k posouzení dobré pověsti, tak skutečně tady by bylo třeba zavést nějaké sankce pro diskvalifikace, zrušení licence a podobně. Děkuji. Druhá otázka na paní Betelo. Eh, eh, já bych ráda měla tedy ty vaše slajdy, kdyby vám to nevadilo. Eh, vy jste říkala, že se vám nezamlouvá termín protekcionismus, ale já si myslím, že takový inteligentní protekcionismus může vést k určitému řešení. Samozřejmě, že životní náklady jsou různé v různých zemích, ale pokud se budete věnovat pouze tomuto argumentu, tak nikdy eh, se nevyhnete eh, prostě nějakému využívání a zneužívání. Ale domníváte se, že ten jednoduchý princip stejná práce eh, stejný, stejný plat za stejnou práci, eh, že by to tedy nemělo být eh, vynucováno českými zeměmi. Tady eh, v, této, v tom sektoru tedy Evropská unie toho moc nedokázala. Děkuji za vaši otázku. Já myslím, že to je něco, co nejdříve si státy řešili sami a teprve potom se to vložila Evropská komise. Problém eh, s tím vysíláním eh, pracovníků nám se tedy nezdá, že by to bylo eh, ideální řešení. Ale mm, v podstatě zatím nic jiného nemáme na řešení situaci, tedy sociální situace řidičů. A prosím pozor, na eh, tady tuto myšlenku stejná odměna za stejnou práci. Eh, tady je totiž eh, problém v tom, že pokud tady nemáte teritoriální ukotvení, tak s tím jak si těžko můžete něco dělat. Paní Deli. Pan Deli. Na paní Petelo. Já jsem se včera dočetl v novinách, že stovky kamionů zablokovaly italské a e, belgické přechody z Francie, e, poněvadž nejsou spokojeni s návrhem komise, jak by měli být chráněni sociálně. Samozřejmě protestovat e, je v pořádku, ale myslíte si, že blokády nějak přispívají k udržení společného trhu v dopravě? A druhá otázka, reálnější, vy jste eh, hovořila o eh, rozdílných platech a mzdách eh, v jednotlivých zemích. Myslíte si doopravdy, že když, by, když bychom tedy eliminovali ty rozdíly tím, že bychom vynucovali legislativu pro vysílání pracovníků, tak jak by to bylo u jiných druhů dopravy? Tam máte také eh, letecký průmysl, to je pořád mezinárodní eh, doprava a tak dále, a tam by to tedy mělo platit taky všechno. Čili to je moje otázka na vás. Děkuji. Euh, Děkuji za tu otázku. Um, já zastupuji tedy zaměstnance v SITF. Eh, myslím, že všichni chápeme, co se stalo 23. září na Radě ministrů sociálních věcí eh, k tématu vysílání, které se mm, které platí i pro dopravu, i když tam možná bude eh, mm, lex specialist, tak ta směrnice platí. Co se týče platů, Ehm, mm, představit si, že ehm, by měli všichni stejný plat, že bychom takto vyřešili problém konkurence. My konstatujeme prostě, že podniky mají čistě konkurenční výhodu, která vyplývá z rozdílu mest a odvodů ehm, jsme tedy ve stejné mm, konkurenční pozici jako ostatní. Jaké je řešení? Není ideální řešení. Máme velice ambiciozní režim eh, mobilních pracovníků a tak dále, ale to jsme daleko. Eh, ta diskuse, kterou teď vedeme a povedeme v příštích měsících, je, jaký eh, režim více harmonizovaný je možný pro mezinárodní šoféry ne národní, ale mezinárodní. To je obtížná diskuse a prostě společně hledáme řešení. Ehm, Zabela de Monte, dvě minuty Co se týče eh, doby jízdy a doby odpočinku, tak ten stávající návrh komise to mění um, jsou tam tedy jiné návrhy. Takže co si myslíte o těchto změnách? Myslíte si, že to zlepší bezpečnost na silnicích a že to zlepší eh, sociální podmínky těch eh, řidičů? Budou ti řidiči opravdu lepším způsobem odpočatí? Bude to v jejich prospěch? No, ten návrh, který Komise představila Doba mm, jízdy a odpočinku, jak bylo řečeno v mém příspěvku, všechna opatření na sobě navzájem e, závisí. Pokud budeme modifikovat e, čas řízení, tak modifikujeme e, pracovní dobu. Komise dala návrh s tím, že to nebude fungovat, pokud nezajdeme dál. Nyní je třeba modifikovat znovu Eh, dobu řízení, pokud máme respektovat návrh komise. My jsme proti tomuto návrhu, my říkáme, že vzhledem k tomu, jak to, jak to je, eh, eh, tak to musí zůstat, ale je potřeba aplikovat pravidla a ne to chtít měnit, protože nejsou aplikována. Jako qualora questa venisse... Ano, a co se týče té flexibility, o tom rovněž bylo již hovořeno. Je to vlastně něco, co bylo přidáno. Také je tam mm, ta možnost odpočinku v kabině, pokud tam... Myslíte si, že by mělo být možné pro mezinárodní dopravu i pro kabotáž, aby, měli, aby byli všichni vybaveni těmi inteligentními tachografy? My jsme proti. My jsme proti eh, těm um, odpočinkům 14-denním. Ještě jsme neslyšeli otázku aplikace stávající regulace v roku 2006, která říká, že během odpočinku šofér si, má svobodný pohyb. To znamená, řidič nemá povinnost zůstat v automobilu během odpočinku ale tak to není. Nyní musí zůstat v tom vozidle. Takže my chceme, aby e, e, měl tedy svobodu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pana profesora Burkovského. No, wiadomo, že że usługi transportowe podrożeją, ale proszę powiedzieć, czy podrożeje wszędzie jednakowo? Gdzie... Takže mě by zajímalo toto. E, zda máte rozprostřenou, nebo kde, v který zemi se vyskytuje nejvíce a zda v malých a středních, e, zda nejvíce podniků tak to vznikne v malých a středních, malých a středních vznikne v kterých tedy členských zemích tak samozřejmě eh, eh, doprava je nejsilnější tam, eh, kde, se, kde je největší závislost na dopravě, to znamená zejména středovýchodní Evropa. Nejvíce przedsiębiorstw vznikne v Polsce, Rum... Nejvíce vznikne v Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Bulharsku. Děkuji kolik dnů eh, potřebuje na, absol, a na absolvování celé trasy z centrálního Portugalska do centrálního Německa. Kolik tedy potřebuje dní na toto celé? Eh, my máme asi 9 eh, tisíc řidičů, který každý, to je počet, kteří překračují hranice denně Německo je teprve asi na čtvrtém, na pátém místě mezi našimi destinacemi. Eh, mnoho portugalských kamionů, které eh, vykládají a znovu nakládají a tak ti se většinou pohybají, pohybují po Iberickém poloostrově Španělsko, Portugalsko. Čili toto je eh, běžné. Mě by zajímalo, jak dlouho to trvá, než, než dorazí. Ano, to jsem chtěl říct. 40, to, to je to pravidlo 45 hodin. To by znamenalo, že potřebujeme mít dvě krátké doby odpočinku, což je špatné. A když jdete do Německa, tak to může být celkem 15 dní eh, eh, vyložit v Německu, potom do Španělska, to může být dvě, tý, dva týdny ale často tedy musíte dělat těch 45 hodin těsně před vaším návratem do domicilu. Čili eh, toto pravidlo není třeba modifikovat. Prostě během eh, těch čtyř týdnů budete mít dvě nebo tři krátké eh, časy odpočinku a to se potom bude kompenzovat tím, já nevím, týdenním odpočinkem v domicilu. Eh, také my máme manažery v Portugalsku z Rumunska a z Bulharska a oni jsou v, pos, v podstatě eh, jako imigranti, ale jsou tady bez svých rodin, takže ti si přejí takový odpočinek. Děkuji. To eh, eh, bylo tedy velice eh, velice tedy jednoduchá odpověď a kompliko- jednoduchá otázka a komplikovaná odpověď. Bohužel vaše tři minuty už uplynuly. Mais la règle est la règle. Euh, Madame Meissner, c'est à vous. A ah, vous redonnez votre temps de parole. Nyní paní Meissner, máte slovo, prosím. A nebo chcete dát slovo svůj čas panu Telečkovi? Takže, pane Telečko, máte dvě minuty navíc. Ano, já vlastně využiji otázku mého váženého kolegy nebo kolegyně, eh, paní kolegyně Bilbao, protože paní eh, kolegyně Bilbao není přítomná. Hmm, ale ta otázka se opakuje znovu a znovu. Takže možná bych teď chtěl požádat paní Bertelot, nebo i ostatní, aby stručně odpověděli, jak, jaké podle vašeho názoru by byla ta mm, jak, jakási rozumná nebo mm, odůvodněná délka kabotáže. Zda by každý z vás mohl říct svůj názor. Um, trvání kabotáže je maximálně tři dny když se jedná o vnitřní dopravu um, pro mezinárodní, takže um, pro návrat tedy do, do základny. Uh, takže myslím si, že bych mohli na to odpovědět možná úplně všichni hosté, protože mě by zajímalo, jaké máte na to názory, zda jsou tam rozdíly a jak to, jak to odůvodňujete, ty názory. Dobře, děkuji, pan Vilacen. Já musím říci, že my se shodujeme na těch třech dnech. U kabotáže jde prostě o to, abychom zabránili prázdným jízdám. To také ne, by nebylo ekologické. Takže tři dny jsou vhodné pro kabotáž. Uh, I don't have translation at the moment. I would like to ask if you could repeat the question in English, if it's possible. Byste ještě eh, tu otázku zopakovat, protože jsem neslyšel tlumočení. Ano, takže jaká je podle vašeho názoru nejlepší, nejvhodnější délka kabotáže a zda to můžete zdůvodnit? No, eh, tak eh, já myslím, že tedy eh, eh, kabotáž to je opravdu technický eh, termín. A to znamená, musí se to odehrát v jedné zemi v prostoru sedmi dnů. Já myslím, že důležité je, když se podíváme na změnu pravidel pro kabotáž, tak pak to umožňuje umožníme tedy, aby to bylo tři dny, přičemž vozidlo nikdy nejede prázdné. Z toho, z toho tak nějak e, vyplývá. Já vám dám příklad. E, máme e, třeba kamion do Británie a ono většinou tedy projíždí Francii na prázdno. Ale mohli by vzít tedy kabotáž, řekněme, na území Francie a pak se tedy může vrátit do Španělska. Thank pan Taylor. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že to také na mě vyšlo. Pane Prilou, jaká je vaše reakce na ustanovení toho, že řidiči mají mít právo na hotel a na eh, eh, občerstvení ještě mám druhou otázku. Jak by ETF reagovalo na tu myšlenku zaměstnavatelů, kteří eh, by eh, vlastně tam, eh, kteří by, že by tedy ty, ty cesty zpět tam by řídili řidiči, kteří jsou, kteří mají řádné smlouvy. co se týče návratu, um, um, současná situace je, že eh, šofér je, eh, jede domů na náklady podniků, firmy. A co bychom chtěli, to je jeden z návrhů um, v sociálním dialogu, je říci, že je potřeba, aby se vrátil do země registrace firmy, což je pro nás nesmysl. Já jsem uváděl příklad portugalské firmy a polského šoféra. Takže to, co my chceme, je legalizovat to, co teď existuje, návrat do země bydliště šoféra by byl na náklady firmy, eh, jak tomu je teď. A my chceme ale, aby to bylo eh, legalizováno, aby nemohl jet E, jiným směrem, nebo by si to musel platit sám šofér, což nemůže. Ehm, pokud e, platí zaměstnatel, tak proč neposlat prostě šoféra samotného bez, ná... bez kamionu? A mm, to jsme neodpověděli na otázku sociálních podniků a hotelových parkovišť. Eh, vozidlo musí mít mm, většinu svých aktivit v zemi, kde je registrovaná firma. Je nemyslitelné mít firmu, která se usadí ve zemi, kde eh, to vozidlo nejezdí. Eh, to je problém. A tady začíná ten sociální dumping a nekalá konkurence aktivita firmy tak e, musí být, tedy podstatná část musí být tam, kde je registrována firma. K parkování. Jasné, že parking e, není k to, aby tam spali šoféři, ale proto, aby se tam zastavilo vozidlo a šofér se mohl vysprchovat, najíst a odjet. Nejsou to místa, kde můžete žít to je skutečně eh, nemož, neakceptovatelné. Já jsem se ptal na hotelové parkoviště. Vy chcete poskytnout ubytování pro eh, obě pohlaví řidičů. Proč to nemůžete uh, řešit jako možnost? Prosím na závěr. Ano když je zakázáno odpočívat e, na parkingu, tak zaměstnavatel musí zajistit, aby si šofer mohl odpočinout v prostředí, které je normální. Hotel. Je normální, aby šofér si mohl odpočinout v prostředí, které je trošku větší než 2 metry čtvereční. Mm, nyní dám slovo panu Bárovi, protože paní odešla. Pan Ongren by nahradil, pan Bár mi navrhl, eh, tedy pan Lundgren. Já, pan Bár, eh, máte tedy tam řečnickou bodu, pan Bár. Děkuji za vaši flexibilitu a děkuji i kolegům. Mám dvě otázky. Jedna se týká pana Skipera a to fiktivních firm, dopisních schránek. Ehm, je tady možnost regulace, nebo jaké jsou tady možnosti na omezení tohoto zneužívání ehm, těch eh, schránek na dopisy. Další otázka na pana Párila co zda by bylo možné mít nějakou přechodnou fázi, Eh, mm, odpočinek v kabině tedy je no-go a možná s časovým harmonogramem konkrétním, s povinnostmi členských zemí, eh, instalovat zabezpečená parkoviště, všechno, co je nutné. Vidíte možnost dohody mm, Eh, eventuální s přechodnou fází na realizaci. Děkuji, to je zajímavá otázka. Já není to o tom, co kontrolujeme a jak. Já mluvím o tom, jak ne co. Máme striktní pravidla, pokud chceme lépe fungovat na evropské úrovni, lépe spolupracovat, podporovat se lépe a zlepšovat kapacitu na národní úrovni, tak můžeme udělat víc s existujícím regulačním rámcem. Potřebujeme lepší spolupráci. ETF my velice pečlivě posloucháme, nasloucháme i zaměstnavatele. Oni nám říkají, že mohou snadno uh, zajistit, aby se um, řidiči mohli vrátit domů a tam odpočívat, že lepší organizace, přechodná fáze, nemyslím, že to je dobré pro kohokoliv. Mám ještě několik sekund. Otázka na paní Bertelo. E, prodloužení kabotáže. Vaše slajdy ukazovaly, e, jaký to má dopad na vnitřní národní trh. E, myslíte, že prodloužení by bylo ještě citlivější pro mezinárodní trhy? Odpověď je samozřejmě ano. E, I s rámcem z roku 2009 se nám nepodařilo e, zabránit nárůstu kabotáže a jejich dopadu na e, trhy. Takže budeme postupovat standardně pan Lundgren. Vy nahrazujete paní Ajuto, takže to je na vás na tři minuty. Tak děkuji. Jo, alltså jag, jag vill inte släppa taget riktigt om det här med... med, eh, med... Uh, ja... bych eh, eh, eh vlastně na tuto otázku eh, chci na ní trvat. Eh, my jsme měli v Kale takovou situaci, kdy se zaparkovaly návěsy a eh, Eh, potom tedy vlastně eh, si tam eh, žili celý, celý víkend, tedy řidiči jaksi v blízkosti. Líbilo by se vám takovýmto způsobem trávit víkend? A pokud ne, tak proč byste, proč jim tedy neplatíte pořádnou mzdu, aby si mohli dovolit něco komfortnějšího? Bych na to reagoval tak, že opravdu Kale tam to není moc uh, hodné nebo hezké. Uh, na, tam, ten, tam nejsou uh, tě, tam, tam, v tom Kale, to, co tam dělají problémy, to jsou migranti, kteří tam dělají problémy. Nicméně, pokud by tam byla taková, eh, pokud, pokud máte pravidlo, že ten řidič prostě musí si udělat přestávku, tak nemůže dělat nic jiného, než tam zastavit a čekat, než ta přestávka uplyne. Teprve poté může někam odjet na, eh, tím, na druhou stranu kanálu. No a pak, co se týče těch spravedlivých odměn, No, samozřejmě, že v Maďarsku by všichni chtěli vydělávat tolik peněz, jako třeba ve Švédsku, ale v Evropě jsou v tomto rozdíly a nemohu za to ani já, ani Barbara. Eh, u nás v naší firmě eh, si řidiči vědělají čtyři nebo pětkrát více než eh, ostatní pracovníci v Maďarsku. Takže když se zeptáte našich řidičů, tak oni řeknou, že jsou se svým platem velice spokojeni. Question, monsieur Lundgren, il reste 30 Pane Lundgren, chcete ještě položit něco dodateč, nějakou dodatečnou otázku? Ještě vám zbývá pár vteřin. Já mám tady ještě otázku na dánské odbory, které mají stejný problém členství v EU tady e, e, skutečně se příliš nepodařilo? Nebo e, myslíte si, že pro danské špeditéry je členství v Evropské unii strašné? No, pokud jsem správně rozuměl této otázce, otázka zní, zda se členstvím v EU přibylo u nás více zahraničních vozidel v Dánsku. Já, otázka byla, jestli to bylo dobré pro vaše eh, mezinárodní eh, speditéry eh, v Dánsku. Tak prosím jednou větou. Ano, já myslím, že dánští špeditéři to tak vidí. A za jako odborář nemůžu říct, že jsme proti společnému trhu nebo proti EU. My prostě chceme, aby bylo všechno řádně spořádáno, abychom měli služné pracovní podmínky a pak bude všechno v pořádku. Děkuji. Další série otázek na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já už jsem tady eh, dostala pár odpovědí. Eh, možná pan Padejo. Souhlasil byste s tím, aby doby jízdy a odpočinku by eh, měly platit od prvního dne při vyslání pracovníků a při kabotáži? Eh, nemyslíte si, že by bylo možná pozitivní eh, tady eh, vložit určitou dobu odpočinku mezi dvěma kabotážemi nebo určitou dobu karantény mezi dvěma kabotážemi? Ano, my jsme proto, aby to platilo od prvního dne a v podstatě většinou to tak je. Čili směrnice platí od prvního dne. A my navrhujeme, aby po té kabotáži byla nějaká doba, po kterou se nemůže odehrávat další kabotáž. A aby bylo centrálně registrováno, eh, jak to vlastně je s tou kabotáží a aby se na tomto jednom místě mohli informovat všichni inspektoři. Jestliže tedy se kontrolují vozidla, a zjistí se, e, prostě e, je třeba kontrolovat všechny. A proč je tam to datum 2030 a poté, proč ne dřív? Ne, dobře, děkuji, e, to musíme pokračovat. Paní Lukačenská. Děkuji, já mám také pár otázek na paní Bertolo. Eh, jestliže tady hovoříme o směrnici o vysílání pracovníků, a to by potom znamenalo, že každý řidič eh, by měl mít stejnou hodinovou sazbu, tak eh, proč tedy je tady nechuť do liberalizace kabotáže, pokud to tak má být? Druhá otázka. Francie má největší problém s konkurenceschopnosti v Evropě. A mně říkáte, že je to proto, že francouzské firmy eh, nabírají řidiče z východní Evropy a platí jim východoevropské mzdy. Proč nezařídíte, aby jim platili francouzské mzdy? Naše otázka, jestliže francouzské supermarkety, jako třeba Auchan, eh, jestliže tedy eh, jestliže jejich povodeň ve východoevropských zemích je to konkurence dobrá nebo konkurence nechala. A další věc. Eh, jestliže pro odpočinek řidičů není dostatečná infrastruktura a také eh, že eh, zboží převážené může být jaksi žádané mezi zloději, tak proč tedy chcete, eh, chcete eh, se také chovat důsledně a zakázat francouzům vyrábět nebo do východní Evropy prodávat vozidla, která mají i ty kabiny, ve kterých se dá žít? No tak to je velice dlouhá, dlouhý seznam otázek. Za prvé, pokud se, kdyby to ve Francii bylo tak, že řidič by byl eh, cálen, placen hůře, za, pod tedy tím pláštíkem toho, že není francouz, tak to by byl podvod. A já, mně se nelíbí, že tady eh, produkty z, eh, v Ošanu se porovnáváte s našimi řidiči, to je nevhodné. Druhá otázka, eh, co bude platit v případě vysílání pracovníků, to by bylo třeba vyjasnit v textu rady že minimální mzda a tak dále. Eh, de facto eh, prostě eh, zjišťuje se, že v českých zemích se to ne všechno oplatňuje úplně stejně. Ještě jedna věta. ETF není pro přespávání v kabině, Eh, protože nemáme dostatečnou infrastrukturu. Ale my jsme proti tomu, aby ten svůj týdenní odpočinek, tedy ten svůj úzovká eh, víkend museli trávit v kabině. No a riziko pro zboží ano, ale toto je zodpovědnost podnikatele. Řidič dneska nesmí eh, během svého odpočinku pracovat. A pokud musí hlídat náklad, pak to je práce. A to prostě není možné 90 hodin práce týdně. Děkuji, paní Ayala, jsem dvě minuty. Ano, děkuji, já mám dotaz na paní Bertelot. Jak je to s dietami, které platíte svým řidičům, třeba za ubytování nebo aby mm, platili za mm, nějaká bezpečná parkoviště? No, máme kolektivní e, smlouvu. Je, tam platíme tedy stravné, pak náhrady za ubytování, asi 56 eur za noc, to je ubytování. A u těch jídel to záleží, zda je to oběd nebo večeře. Já vám ty informace mohu zaslat písemně. A kontrolujte, zda opravdu dostávají tyto náhrady. Eh, chcete od nich, eh, respektive tedy chcete od nich třeba ty stvrzenky, že opravdu bydleli v hotelu, nebo jen to zkrátka platíte automaticky? No, je to vlastně, to je vlastně součást jejich odměny a kontroly mm, provádí mm, obecný inspektorát. Ve Francii je to velice dobře kontrolováno. Druhá otázka těch snímcích, v těch prezentacích, tam byly různé eh, rozčleněné, eh, ty, ty, ty čísla byla rozčleněná eh, v rámci Evropy, ale také vy tam, pokud hm, dali jste tam vlastně i řidiče, kteří nepochází ze zemí Evropské unie, nebo to bylo všechno dohromady? Ne, ne, ne, my jsme to nerozlišovali, z jaké země pochází ten řidič. Pokud, no, no, na těch, takže ty, ty řidiči mohou být ze Španělska, z Ukrajiny, z Maroka. Ne, ne, ne, my jsme to rozdělovali pouze podle evropských zemí. Máme tedy k dispozici také informace, které jsou mnohem podrobnější, kde jsou i zástupci z, mezinárodní, z jednotlivých zemí, které jsou z těch mezinárodních organizace pro dopravu. Také Mm, také jsem slyšela, že některé věci je dost obtížné kontrolovat. Yes. Jsem nedostala otázku k návratům domů. To byl pan Paria. Návrat domů. Dnes v návrhu, který, který padl, tak je to něco, co není povinné. My nechápeme přesně, jaká je definice domicilu je to něco, co může eh, být eh, využito nebo ne. A nechápeme, jak můžeme někoho zavázat eh, mm, se vracet po mm, bychom mu řekli, že po třech týdnech musí na týden zmizet, aby začal znovu pracovat. Eh, já mm, mě zajímal váš názor, zda mají řidiči právo se vrátit do své země, především pokud jsou z periferní země. Jaký je váš postoj? Co byste si přáli do budoucna? Eh, kontroly, aby se lidé museli vrátit k návrhu. Komise pan Perio. Systém kontrol, to musí být silný systém. Teď tady nic takového není. Děkuji. Paní Foster, máte slovo. Děkuji, já jsem neslyšela některé názory a také se mluvám kolegům, pokud se budu opakovat. Ehm, souhlasili by relevantní ehm, příslušní členové se zprávou komise, co se týče zařazení, začlenění vozidel do uh, nižší, eh, lehčí než 3,5 tuny. Já nepodporuji rozšíření uh, tohoto dopadu, uh, především pro malé střední podniky a podobně, a také finanční uh, situace těchto malých vozidel. Zajímal by mě názor panelistů. Zasouhlasí s tím, co říkám já. Très précisément pour répondre à la question. Mm. Abychom odpověděli, ano, my jsme pro inkluzi eh, vozidel do 3,5 tuny, ale s podmínkou lehčího, měkčího při, eh, přístupu ve srovnání s kamiony. My jsme po inkluzi těchto lehčích vozidel a dokonce k přístupu na trhy není Eh, jakmile se eh, dělá mezinárodní doprava bez ohledu na to náš, je třeba respektovat pravidla. Můžeme diskutovat o způsobu, jak eh, ve srovnání s těžkými vozidly, 40 tun, je tedy nezbytné, aby všichni měli rovné podmínky. Já jsem mluvila o vozidlech pod 3,5 tuny, ne 31 tun. Možná to byl překlad. Děkuji vám tedy. Ještě dva stručné body definice mezinárodní přepravy s ohledem na um, velké akce, sportovní události a podobně. Omezení. Eh, tomu se lze vyhnout tím, že se to bude definovat. Souhlasíte? J'en profite très vite pour dire faut faire très attention. Je třeba dbát, dávat pozor, když používáme ty definice. Já tady slyším věci, s kterými nesouhlasím. Je eh, doprava eh, ze země A do B, eh, kterou dělá se ze země C, tak to není mezinárodní, kde je možné všechno. Tady musí platit buď mzda země A nebo B a to je důležité. Omlouvám se, ale budeme pokračovat. Překročili jsme řečnickou dobu. Pan Utenberg na dvě minuty. Eh, u zegt terecht, uitwisselen van data is cruciaal bij de handhaving. Děkuji za slovo. Hovořil jste o tom, že je zásadní, aby zde byla výměna informací, že je to důležité pro vymáhání legislativy. Jaké máte navrhy ohledně eh, pozměňovacích návrhů na ten návrh komise, kromě hovořil jste o těch inteligentních tachografech. Mohli byste ještě každý říci, co byste navrhovali, jak zlepšit ten návrh komise? Ano, už jste zazněl návrh, abyste byl registr, ale tam je problém o tom eh, s tím, že ty, ty údaje by členské státy Eh, které členské státy produkují teprve poté, kdy došlo k nějaké sankci. Já bych chtěl aktuální údaje, abychom se mohli zacilovat na firmy, které nerespektují pravidla. Souhlasíte s tím, že možná potřebujeme nějaké celoevropské řešení, aby se byl nějaký formát pro ty údaje? Ano, já s tím naprosto souhlasím. Myslím si, že by to byla jedna taková možnost možná předložit pozměňovací návrh v tomto, eh, v tomto smyslu. Ano, takže a také souhlasíte s tím, aby byly rychleji zavedeny ty inteligentní tachografy? Ano, ano, co nejdříve. Ten, pokud ten rok 2019 je proveditelný. Ano, takže děkuji. jaký je váš návrh? Já bych navrhoval rychlé zavedení inteligentních tachografů. My plně souhlasíme. Eh, my nesouhlasíme spíše s tou legislativou, s těmi technickými věcmi souhlasíme. Ano, dobře, dobře, takže my jako legislativa to vezmeme v úvahu. Děkuji paní předsedkyně, myslím si, že mé dvě minuty už vypršely. Děkujeme. Nyní pan Farf, máte slovo. Mm, děkuji. Jak hodnotíte ty, ta temná čísla ilegální kapotáže? Jsou tam skutečně nějaká praktická řešení? Eh, eh, eh, to mm, číslo záleží na tom, jak to řeší orgány Ehm, uplatňování práva. Musíme prioritizovat, záleží na tom, jaké zemi mluvíte. Zda eh, kabotáž je problém v zeměch Beneluxu. Ehm, Beneluxu je kabotáž zdarma, takže nemáme žádná čísla o tom, jak velký je ten problém. Děkuji. Když eh, máme mm, seznam priorit opatření, jako jsou pracovní sociální podmínky, jak říček zlepšovat, jaká částečná opatření by stála na eh, prvních místech tohoto seznamu? První opatření aplikace okamžitá inteligentních tachografů eh, CMR, národní registr, který by mohl být konzultován všemi kontrolními službami. Předběžná deklarace každé kabotáže na jednom místě v Evropě. Evropská agentura, která by z, z, eh, oficiální strukturu a ne ECR, což je taková dobrovolná struktura. Tedy Mm, zajistit nástroje, aby existovala konkurence, aby každý podnik mohl konkurovat na trhu stejným způsobem, aby pracující měli stejnou mzdu mm, na stejném místě při respektování e, všech zemí. To jsou pro nás tedy rychlá a skutečně důležitá opatření. Děkuji. Paní Anderson, prosím. Expert from Portugal, just... Ano, děkuji. Chci se zeptat odborníka z Portugalska, jak je to s těmi pronajatými vozidly? Využívají vaši členové pronajaté nákladní vozy? A jaké, z jakého důvodu a mm, pro jaký prospěch? A pokud ne, tak e, jaký je ten důvod, proč, toho, proč to nevyužívají? Když by byla provedena revize směrnice z roku 2006, ta umožňuje větší liberalizaci Myslíte si, že bychom měli mít společné standardy nebo spíše umožnit větší či menší liberalizaci? No, všechny větší firmy v Portugalsku si pronajímají vozidla, jsou různé způsoby. Můžete si vzít různé půjčky nebo úvěry. A někdy se, jsou tyto pronajímané vozidla užívaná i pro kabotáž. A co se týče liberalizace v tomto sektoru, včetně liberalizace pronájmu vozidel, pro firmy, které by převážely vlastní zboží. To bychom měli přeskoumat. protože není efektivní to, když někdo veze náklad jenom jedním směrem a zpátky jede prázdný. Chceme efektivnější jízdy, což zlepší hospodaření s eh, energiemi a tak dále. O tom hovoříme, chceme snižovat eh, uhlíkovou stopu tohoto odvětví. My se eh, domníváme, že je důležité také řešit ten problém těch mm, firm, typu poštovních schránek, takže ta liberalizace zase nesmí být moc. Měl by zde být uniformní přístup ve všech, eh, napříč všemi evropskými zeměmi. Děkuji na dvě minuty. Máte slovo. Děkuji, já bych se chtěla zeptat pana Borkovského na jeho studii. To byla velice zajímavá studie, bylo tam mnoho zajímavých eh, údajů a čísel. Chtěla bych eh, požádat o jedno vysvětlení. Hovoříte o periferních zemích a o centrálních zemích. Mm, někde jste hovořili o tom dopadu na větší a menší firmy, na co, co myslíte vlastně těmi periferními zeměmi? Protože pak v té další reakci jste spíše hovořil o zemích střední a východní Evropy. Uh, a vím, že jste se v té jedné studii soustředili na Polsko, takže jak jste provedli tu extrapolaci na eh, jiné země? Hmm, zajímá mě to tedy, jak jste, jak jste prováděl tu extrapolaci z těch zjištěních. No, já to upřesním, byly tam dvě studie. Ta první studie se věnovala Polsku, tam jsme se zaměřovali na dopady, a ta druhá studia, to byla ta ekonomická studie, ta se zaměřovala na celou Evropskou unii. A periferní eh, versus centrální země, my jsme vycházeli už z těch, těch ekonometrických údajů. Periferními zeměmi, myslím nejenom tu třináctku EU, ale i určité periferní eh, země z Evropské patnáctky, například Portugalsko. Ano, děkuji. A ještě jeden dotaz na pana Vilat Sena. Eh, říkal jste, používal jste eh, pojem nej, nejlepší možné podmínky pro bydlení. Co si tak pod tím představujete? Protože jsme hovořili o tom přespávání v těch eh, nákladních vozech, takže jak byste to definoval? No, lidé, kteří řídí eh, nákladní vozy, mají také své rodiny a jde o to, aby řidiči neskončili tím, že vlastně budou neustále někde na cestách a vůbec se nedostanou domů. Já jsem chtěla zdůraznit, že eh, musíme uplatňovat ta stávající pravidla a je důležité, aby tam byl větší um, doba, kterou ten řidič musí strávit odpočinkem někde mimo to, to vozidlo, aby také, a aby také mohl být s rodinou více. Děkuji, budeme pokračovat. Pan Artu, máte slovo na dvě minuty 30 sekund. Děkuji. Já mám ještě jednu otázku na pana Lajka. K tomu, co jste eh, řekl, když to extrahuji, tak z toho vyplývá, že maďarský řidič eh, maďarským eh, vozidlem a za maďarské mzdy jsou doma každé čtyři týdny. Ale také jste řekl na otázku pana Van de Kampa, že řidiči pravidelně také začínají pracovat v Německu, ve Frankfurtu nebo tak nějak tak já se ptám, pokud to tak je, tak proč nezaměstnáváte ty lidi za německých či francouzských podmínek? No tak tam asi došlo eh, k určitému eh, nedorozumění. Eh, ten řidič má právo každých devět hodin na... Pardon, na to se neptám. Neptám se na pracovní dobu já jsem se snažil vysvětlit to, co jste už řekl. Vy jste řekl, že maďarští řidiči pracují v Německu, Francii a prostě jinde, aby to nebyla, eh, aby se vysvětlilo, proč to není kabotáž. A podle to logiky vyplývá, že maďarští řidič za maďarských podmínek eh, řídí po Evropě a za tři dny se vrací do Maďarska domů. Pokud je to tak, tak proč nepoužíváte eh, evropské, francouzské podobné standardy? Já jsem hovořil o čtyřech týdnech jako maximum a, eh, a eh, v průměru je dva a půl týdnu u nás ve firmě. A oni během toho té době, co jsou na cestě, eh, mají nejenom evropské náklady, ale také evropské náklady. A to není kabotáž. Ano, ale já musím eh, vás přerušit, poněvadž nám dochází čas. Ještě jednou. Standardy zaměstnávání jsou maďarské, ale vy říkáte, pracují hlavně mimo Maďarsko. A americké, eh, pardon, maďarské Eh, maďarská vozidla eh, působí mimo Maďarsko a za tři týdny se vrátí. A toto je vlastně to, proč vy nepoužíváte kabotáž. Čili já se ptám ještě jednou, proč e, ti lidé nejsou placeni za podmínek té země, kde pracují. Otázka je, jaký standard to je. Protože za tři týdny průměrný řidič Eh, projede skoro každou evropskou zemi. V podstatě eh, každý druhý den je v zemi. Čili, čili eh, jak, tak co, jak má, máme chtít od řidiče, aby měl, měl, otáz měl smlouvy v jazyci každé země každé dva dny. Ne, děkuji, ale vy jste neodpověděl na to hlavní. Eh, paní předsedkyně přerušuje. Allez, une phrase. Allez, c'est vous. Prosím, máte slovo. Já čekám na překlad. Okay, what the question is, really? Because... Jaká že byla ta otázka? tak vás možná poprosím, abyste mohl zopakovat tu otázku. Paní, paní Rodal na dvě minuty, prosím. Moje otázka se eh, týká pana Borkovského. Eh, můžete nám eh, zinformovat o vaší studii v situaci v Polsku, situaci šoférů v Polsku a jejich kariéra? Můžete nám indikovat, jaká dlouhá je kariéra řidiče za podmínek, které byly popsány s velice malou dobou odpočinku, eh, kolik mají placené dovolené ročně, eh, platí podnik, hm, co se děje, když jsou nemocní, zda eh, platí nemocenskou podnik, no v jakém výše, mají mm, právo na odchod do důchodu, jaký je, jaká je počet nehod na silnici vzhledem k dlouhému trvání práce e, mm, týdně těchto soferů. Můžete nám odpovědět na tyto otázky, prosím? Pro polské řidiče, kteří řídí auto, Ehm, platí polské, polská pravidla, že všechno, co se ptáte, je podle polského zákona. Důchody, odchody do důchodu, benefity a výdaje související se zdravotními problémy. To není nic specifického pro řidiče. Platí stejný zákon jako pro každého jiného pracujícího. Já neřeknu přesně, jaké jsou. Já nejsem specialista na pracovní právo, že nevím přesné na čísla, ale není rozdíl pro řidiče eh, ve srovnání s jinými pracujícími. Co se týče nehodovosti polských, omlouvám se, když nám řeknete, že práva řidičů jsou stejné jako pracujících v Polsku, to znamená, kolik, co je pracovní doba týdně v Polsku? Je to stejné pro řidiče jako pro jiného pracujícího v Polsku? Mají odpočinek přes víkend nebo musí pracovat tři týdny? Pak mají odpočinek? Řidiči v Polsku a v EU se řídí pravidly, které mm, vyplývají z evropských nařízení. To eh, tady se ptáte na um, důchod a další věci. Já nejsem specialista a na pracovní právo vás vlastně nemohu v tomto podpořit. Eh, komise, dobrý den. Můžete, máte tři minuty, můžete nám k tomu něco říct? Paní předsedkyně, já budu velmi stručný. Um, um, Za zaprvé, jak jsem... No, můžete mluvit francouzsky, jestli chcete. No, to je dobré. Takže zaprvé, před eh, právním návrhem, před předložením právního návrhu jsme měli provádět konzultace což jsme dělali, ale zkrátka v jedné chvíli už musíme ten návrh předložit a komise 31. května schválila svůj legislativní návrh, aby začala také debata s radou a s Evropským parlamentem. Ož, takže my jsme vedli konzultace o tom balíčku silniční dopravy. Byly tam nejenom konzultace, ale také konference a ani nemohu spočítat, kolik schůzí jsme měli se zúčastněnými stranami. Druhá věc, a tím doufám, že uspokojím pana van den Kampa. Co se týče té digitalizace, je zcela jisté, že digitalizace je zásadní nejenom kvůli tomu, že zlepší kontrolu, ale také kvůli tomu, že sníží tu kontrolní zátěž těch orgánů. Učinili jsme různé návrhy, například revize nařízení o tachografech, dále chceme ECMR, tento systém, ale chtěli, samozřejmě komise je ochotná spolupracovat s parlamentem a ten návrh třeba ještě zlepšit. A ani nevím, nebo nevidím žádný důvod, proč by eh, to nepodporovaly i členské státy na radě. Za třetí, náklady, které vyplynou pro odvětví z této nové legislativy. To je samozřejmě důležité. Ten návrh musí být vyvážený, musí být proporční, přiměřený. Mm, samozřejmě, že v rámci vnitřního trhu ty náklady jsou důležitou mm, důležitou věcí, ale důležitě, ještě důležitější je, abychom zde měli mm, rovnováhu na tom trhu a abychom také zlepšovali sociální podmínky pro všechny pracovníky a hlavně tedy pro ty řidiče. A ještě co se týče těch nákladů pro odvětví, tak chtěla bych ještě odkázat na návrh komise, který se týká směrnice o vysílání pracovníků. O tom jste také dnes živě hovořili. A my navrhujeme, eh, aby zde, byla, aby zde byly speciální předpisy, které mají být adaptovány přímo na tu povahu eh, vysoce, mobilní, mm, vysoce mobilních pracovníků v tomto odvětví. Eh, další věc. Eh, hovořili jste o možnosti nové agentury. Je pravda, že v tom návrhu nic takového není, ale asi možná víte, že pan předseda Juncker ve, v jednom svom, ve svém projevu o stavu Unie uh, přednesl takový návrh, řekl, že v jedné chvíli by asi měla vzniknout určitý, určitá evropská agentura pro eh, práci, pracovní eh, inspektorát. Takže můžu pouze říci, že zatím tedy kolegové eh, se tím zabývají a také i generální ředitelství se bude aktivně účastnit. Bude to generální ředitelství MOVE, my si domníváme, že to je velká, skvělá příležitost se nad tím zamyslet. A na závěr svého vystoupení bych možná chtěla odpovědět panu Lundgrenovi, který se ptal, pokud jsem to tady dobře pochopil, e, zda toto všechno není úplnou katastrofou pro odvětví přepravy. Já chci říct, že to tak není, že to není žádná katastrofa. Naopak, budeme, pokud by se regulovali, mm, pokud bychom postupovali s tím, s tím stávajícím systémem, tak by tady byly různé kvóty a fronty a hranice a tak dále. Takže já bych chtěla říci, že to, že máme vnitřní trh eh, i v obětí dopravy, že to je velký úspěch, ale zároveň vnitřní trh se zkrátka neobejde i bez silných eh, sociálních eh, bez silné sociální dimenze. Děkuji za slovo. Děkuji. Děkuji za plodnou diskusi dnešní. Je to, byl to důležitý příspěvek k naší práci o balíčku mobility. Já jsem velice ráda, že jsme mohli vyslechnout váš názor k těmto důležitým otázkám. Já bych si přála, abychom skutečně potleskali našim panelistům, eh, kteří tady s náma jednali více než dvě hodiny. A nyní budeme pokračovat, protože zítra v 9 hodin 30 máme další panel eh, k tarifikaci silniční. Eh, teď si uděláme pauzu na 10 na 7 minut a pak budeme pokračovat schůzí koordinátorů, takže za 7 minut.